mezi EU, Čínou a status tržního eh, hospodářství. Jako první dostane slovo pan Bernd Lange. Pane předsedo, paní komisařko, milí kolegové, kolegyně, Čína je pro EU důležitý obchodní partner a rovněž je důležitá pro tvorbu pracovních míst a obchod s Čínou je zodpovědná záležitost, proto se snažíme o této záležitosti pojednat citlivě. Ono už v roce 2001 se to považovalo za pokrok, když se Čína přidala k VHO, podepsala přístupový protokol, což mělo znamenat, že se bude držet určitých principů. A tam byl článek 15 v tom protokolu, který hovořil o 15-letém přechodném období ve smyslu například cenotvorby, Eh, antidumpingové politice a politice proti eh, subvencím Číňanům umožní eh, se přizpůsobit. No a 11. prosince tento, toto přechodné období skončí, proto už nyní si musíme nad tím začít zamýšlet. Ono Samozřejmě není žádná otázka, že existuje antidumpingová politika. 80% všech řízení ve VHO je nějak spjato s Čínou, protože právě eh, cenotvorba je zcela znetvořena a my i ostatní trpíme tím, že se dumping pak pojí i s cenotvorbou třetích zemí. A nyní se tažme, co to bude znamenat toho 11. prosince, když vyprší přechodné období pro Čínu. Ono se to v odborné Číně hovoří o um, automatickém nabití statusu tržního hospodářství. No, ale na druhé straně naše páka týkající se rozumných ochranných prvků nesmí přestat existovat. Já osobně mám trochu starost, jak to dopadne časově, protože legislativní návrh je potřeba a rada i parlament jako spoluzakonodárci se musí nějak dohodnout. Proto já se táži, co se dělo těch celých 15 let, kde jsme byli. Ono přece už jsme na to měli začít pracovat dříve. Nyní máme tři možnosti. Nechat to vše doběhnout, což bude znamenat kvázi automatický tržní status pro Čínu a možnosti bojuje s dumpingem a se subvencemi se v podstatě zbavit. Ono takto se to dělo v Austrálii, tam je velice negativní dopad toho, tam opravdu se můžeme na to hospodářství podívat, oni se nemají čím bránit. Druhá možnost, říci tržnímu statusu jasné ne, což je zcela přirozená cesta k tomu, že budeme eh, stíhání před VTO, či že se Čína bude právně bránit. A třetí možnost, hledat nějaké metody v protokolu, kterými se dá dále oponovat tomuto nabití statusu tržního hospodářství. Například tím, že dokážeme znetvořenou cenotvorbu ze strany třetích států a rovněž i povinnost dokázat ze strany Číňanů, že už nabili toho statusu a já doufám, že se do 11. prosince dokážeme nějakým způsobem mobilizovat, že budeme mít ochranný mechanismus a to zároveň znamená i vést vyjednávání s čínskými partnery. Ono se i tak s nimi musí jednat, protože ono jim nesmí projít, že prostřednictvím státních subvencí se vyrábí nadbytky, které se pak více-méně například v ocelářství vyvážejí do Evropy, aby se jich Číňané zbavili a 18. února například budou oceláři i v Bruselu stávkovat a manifestovat a ono to má úzkou souvislost i s pracovními místy, takže potřebujeme zároveň ještě i dopadovou analýzu zcela zevrobnout těch všech tří možností, které jsme jsem zde vyjmenoval, jak by se to odráželo na evropské hospodářské situaci a jakým způsobem můžeme posílit evropskou výrobu, nikoli oslabovat. Ono, eh, tady rada není vůbec přítomná a já to nechápu, protože přece od dubna roku 2014 nás rada už zklamala několikrát, že nechce jednat o eh, nástrojích a na druhé straně sama si neumí říci, jak to s tím statusem tržního hospodářství bude vypadat. Potřebujeme jasné vodítko. My se ptáme vás, paní komisařko, co chcete položit na stůl, kdy to položíte na ten stůl a co bude toho obsahem. Děkuji. Děkuji panu Lange a za komisi paní komisařka Malmstromová. Děkuji. Děkuji za, tu, za možnost eh, hovořit eh, o této záležitosti s stěnými eh, poslanci a poslankyněmi a sdělit vám, jaká je eh, situace. Otázka nezní, jestli je Čína tržní ekonomikou nebo ne, není. Tedy alespoň ne ve smyslu, jak tomuto termínu rozumíme. Otázkou je, zda by Evropská unie měla změnit metodu, jimž řeší dumping v, při vyšetřování, protože vyprší 15-leté přechodné období po vstupu eh, Číny do VTO, pokud jde o aplikaci určité antidumpingové metodiky. A to má dopady pro náš průmysl a další otázky. Antidumpingová opatření ovlivňují pouze 1,38 eh, veškerých našich dovozů z Číny. Nicméně eh, to může výrazným způsobem pomoci některým firmám, kteří, které trpí některými nekalými postupy. Analyzujeme tři varianty, eh, o kterých pan Lange hovořil. Jednak neměnit za prvé eh, čínskou, eh, evropskou legislativu. Samozřejmě, že Čína čeká, že bude Evropská unie uplatňovat ten protokol, pokud tak neučiníme, může to mít dopad na naše obchodní vztahy a může to vést také k některým výzvám právního charakteru, což by mohlo mít náklady pro evropské firmy i z hlediska zaměstnanosti. Tyto dopady jsou samozřejmě velmi těžko odhadnutelné dopředu. Můžeme pouze spekulovat. Hrozí, že tato varianta by vedla k porušení pravidel VTO a to by mohlo mít některé ekonomické dopady pro Evropskou unii. Existují e, různé interpretace části 15 vstupního protokolu e, e, Číny do VTO, ale dá se argumentovat, že některá ustanovení skutečně vyprší. Dále bychom mohli odstranit Čínu z seznamu netržních ekonomik bez jakýchkoliv dalších podmínek, ale to by poškodilo mnoho evropských sektorů a je to nerealistické efekt, eh, potenciální efekt eh, tohoto eh, řešení, o tom jste byli informováni písemně. Dále můžeme Čínu vyškrtnout z tohoto seznamu, ale zároveň zavést některá zmírňující opatření, abychom zohlednili řadu distorzí, které stále ještě existují v čínské ekonomice a tím pádem bychom mohli vlastně zachovat antidumpingový nástroj. Jsme si vědomi toho, že všechny tyto varianty mají ekonomické sociální dopady a musí tudíž být eh, zváženy. Ať zvolíme jakoukoliv cestu, tak komise je odhodlána zachovat silný antidumpingový nástroj, abychom eh, chránili náš průmysl před eh, nekalým obchodem. Naše právní pokyny, které jsme obdrželi, indikují, že bude muset dojít změně po té, co vyprší přechodné období. A i podle alternativní interpretace stále platí, že tento takzvaný analogový přístup, jaký stanoví naše stávající legislativa, nemůže již eh, být použit. Takže to tolik základní varianty, které jsou eh, velice komplexní a mají každý své dopady. Eh, provádíme velice hloubkové posouzení dopadu a ten dokument, který jste dostali, představuje pouze předběžné vyhodnocení. Pochopitelně, že vás chceme všechny informovat. Předložili jsme tento dokument s předběžnými zjištěními a to je součástí právě té transparentnosti, kterou udržujeme ve vztahu k vám. Pokud jde o spolupráci s dalšími aktéry, tak tady se také nabízí otázka. Komise je v pravidelném kontaktu s evropskými zastupci eh, průmyslu, kteří všichni se podělili o své názory s komisí. Předběžné eh, posouzení eh, dopadu jsme založili na robustní metodice, využili jsme data z 52 případů s Čínou, a tato studie odhaduje potenciální negativní dopady změny ze stávající metodiky netržní ekonomiky na běžné antidumpingová opatření. Jsou to pouze eh, tedy odhady, ale jsou to odhady, které, eh, z kterých, eh, které vždycky zohledňují i ten nejhorší scénář, to znamená, že nemáme žádná opat, protiantidumpingová opatření. Máme za to, že 34 až 77 tisíc eh, míst by mohlo být ohroženo. Z dlouhodobého hlediska, když se podíváme na další sektory, které by mohly být ovlivněny, tak studie říká, že 73 až 188 tisíc eh, míst může být v sázce. A pokud se podíváme na efekt na eh, průmysl Eh, ve, ve smyslu downstream a upstream, tak je to 64 tisíc až 210 tisíc pracovních míst, což je dost. Je to důležité, ale je to mnohem méně, než eh, vychvilnulo z některých jiných studií, například um, eko, um, například Washingtonského uh, instituci, uh, institutu pro um, ekonomiku. Pochopitelně, že tato Eh, rizika musí být brána vážně, což nám připomíná, že toto téma je nesmírně závažné. A ještě k další otázce, otázce koordinace s dalšími státy. Jsme v kontaktu s dalšími partnery, ale nesmíme zapomínat, že všichni členové VTO musí plnit své právní závazky a zvažovat eh, příslušná opatření. Někteří hlavní eh, obchodní partneři nemusí měnit své zákony. My však v zákony měnit musíme. A to si vyžádá čas. Některé země mohou rozhodnout za pět minut. Takže tom se to samozřejmě liší od některých jiných partnerů, jako, eh, některý, jako třeba Spojené státy. Jsme však v jedinečné situaci v tom smyslu, že jsme jedinou zemí, která explicitně eh, považuje Čínu nebo uvádí Čínu jakožto netržní ekonomiku. Takže kdybychom měli změnit naši antidumpingovou metodiku, a k tomu jsme se ještě nedostali, zvažujeme i alternativy, tak to by vyžadovalo změnu legislativy. A v této legislativě, o této legislativě byste byli informováni, byli byste samozřejmě spoluzákonodárci eh, podle běžných pravidel, eh, to znamená, že byste v tom eh, měli slovo. Ale ještě jsme k tomu nedospěli, budeme vás dál informovat, jak budeme pokračovat tato debata, pokud zbydou ještě některé dotázky, otázky. Děkuji, že jste to zařadili na pořad jednání. Děkuji. Nyní za EPP Julio Winkler. Um, děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Vážená paní komisařka, vzhledem k ehm, zážitosti komerčních vztahů mezi EU a Čínou bychom ehm, měli konstatovat, že e, Čína neplní pět kritérií tržní ekonomiky. Jsou tady minimálně tři důležité aspekty. Právní aspekt, automatičnost, protože potřeba měnit Um, legislativu udělení MS Číně není automatické. Ekonomické důsledky jsou tisíce pracovních míst v Evropě. My očekáváme, že komise provede hodnocení dopadu. Geopolitický kontext um, strategické partnerství EU-Čína um, vyžaduje více spolupráce, méně antagonismu. Eh, právně eh, bezpečné řešení, které musí být navrženo strany komise, potřebujeme, aby fungoval systém obchodování, proto komise musí umožnit antidumpingové případy proti Číně i v bud- do budoucna. Uh, Celý rozhodovací proces by měl být transparentní a měl by zahrnovat evropskou podnikatelskou komunitu. Potřebujeme rovné podmínky v obchodování mezi EU a Čínou, tak aby tržní síly definovaly eh, konkurence, eh, nikoli eh, intervence ze strany státu. Děkuji. David Martin za socialisty. Pane předsedo, my víme, že status tržní ekonomiky pro Čínu rozhodnutí musí padnout letos. Komise přesto nerozhodla, nemá jasnou strategii. A my jsme nyní probudili komisi z, z spánku a doufám, že začne seriózní diskuse s parlamentem, členskými zeměmi, podniky, odbory i čínskou vládou o tom, jak budeme postupovat dál. My chceme dobré vztahy s Čínou. My chápeme, že Čína mm, má, e, považuje, se domnívá, že status tržní ekonomiky by měla dostat automaticky. Čína by měla také pochopit, že v roce 2001 jsme měli nějaké, jsme také očekávali, že do roku 2016 Čína bude tržní ekonomikou, ale je jasné, že, to ne, že tomu tak není. Komise to jasně řekla. Proto nemůže být automatické udělení statusu tržní ekonomiky pro Čínu. Nemůžeme Eh, umožnit, aby Čína řešila svou nadměrnou kapacitu dumpingem na evropské trhy. Nyní se hovoří o oceli, ale eh, máme 52 probíhajících šetření dumpingu, takže ten dopad je širší než jenom ocelářský průmysl. Ehm, není eh, to, není ochranářský protekcionismus bránit se proti nekalé konkurenci. EU zoufale potřebuje moderní režim eh, nás, obchodních nástrojů. Eh, tato program je sine qua non pro moji frakci při podpoře statusu tržní ekonomiky pro Čínu. Děkuji. Děkuji nyní za EKR na jednu minutu paní McClarkin. Milí kolegové, tržní ekonomika a takovýto status pro Čínu je asi pro Evropskou unii tím nejtvrdším oříškem pro letošní rok. Musíme zvážit celou řadu aspektů, budeme-li o tom hovořit. Za prvé právní služby parlamentní sněmovny, tam si musíme být vědomi dopadu právních v rámci VTO, pokud automaticky neumožníme eh, Číně, aby získala tento status po 15 letech. Na druhé straně já jsem si sama vědoma dopadu této záležitosti, například i průmysl v mém volebním okrsku se nemusí vzpamatovat, zejména proto, že se čínská ocel prodává levně na na světových trzích. Proto je důležité, aby cokoliv si um, umaneme, že provedeme, musíme řádně zasáhnout, rychle zasáhnout proti jakýmkoliv nekalým tržním praktikám. Proto prosím, aby komise v rámci své strategie provedla i dopadovou studii dopadů například eh, antidumpingových cel a rovněž co máme k dispozici jako nástroje ochrany a obrany. Děkuji nyní paní Scháke za liberály. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, milí kolegové. Takovéto dumpingové zacházení se výrobky na evropských trzích není připuštné a musí se s ním nějak zacházet. Ale jak to chceme řešit, po vypršení přechodného období u čínského protokolu, který byl podepsan před 15 lety. Otázka tedy ani tak nezní, zda Čína e, si zaslouží být posuzována jako tržní ekonomika, protože všichni víme, že nikoliv. Spíše ta otázka zní, jakým způsobem zacházet s těmito ilegálními praktikami. Moje skupina se domnívá, že se jedná o složitý jev a velice technickou záležitost a my musíme k němu přistupovat e, s chladnou hlavou. Už zde zazněly zaznívaly hlasy, že bychom si měli sestavit seznam vlastních přání, ale pamatujme, že v Evropě žijí jak dovozci, tak i vývozci a e, pouze hospodářské dopady dumpingu e, to není vše. Musíme posílit systém pravidel pro obchod, zejména ve vztahu s Čínou, je klíčovou záležitostí, abychom i my v Evropské unii se drželi toho, co jsme si e, přece vzali a drželi se i pravidel VHO. Znamená to, že potřebujeme účinné nástroje pro sebeobranu, abychom bojovali například e, s dotováním vývozu, ať už do Číny nebo odjinut. Já se domnívám, že se musíme touto záležitostí zabývat proaktivně nevěřím návrhům těm, kteří se domnívají, že by se vše mělo nechat na arbitráži VTO. Děkuji. Děkuji. A nyní na minutu eh, pan Helmut Scholz. Děkuji, eh, pane předsedo, vážená paní komisařko, kolegyně, kolegové naše dnešní večerní rozprava by se neměla eh, točit jenom kolem toho, zdali je Čína tržní ekonomikou nebo nikoliv. Ty otázky jsou mnohem hloubší a co je zásadní je, že v Číně na, eh, v té politické oblasti eh, se rozhodlo o růstu alespoň 12% a je třeba si uvědomit, jak je to v porovnání s Českou republikou, třeba s Bulharskem, s Rumunskem, e, jaké jsou důsledky na e, e, další ekonomické parametry, kupní sílu a tak dále. Tady je třeba si uvědomit, že nepotřebujeme eh, se točit na nějakých eh, kalkulech, eh, ale začít vážně uvažovat o skutečné spolupráci s Čínou. Mám konkrétní návrh. Jdeme, jdeme nad rámec VTO a hovořme o možnosti uzavření protidumpingové smlouvy s Čínou, abychom zabránili sociálnímu dumpingu. Pan Bytykofer, prosím. Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, kolegyně a kolegové. Čína není tržní ekonomikou, ale, a to tvrdí čínská vláda, musíte nás brát jako tržní ekonomiku. Musíte nás takto uznat, protože eh, z právního hlediska ekonomická realita není důležitá a za druhé jste to slíbili. No, slíbili jsme to. Ale mohli bychom si položit otázku, jestli Čína dodržela to, co slíbila před 15 lety. Já nebudu dělat kompletní výčet všeho. Jsem ochoten uznat netržní ekonomiku jako tržní ekonomiku, pokud to nepovede k tomu, že naše tržní ekonomika bude vážně poškozena dumpingem této netržní ekonomiky. A hrozí Taková to škoda? Ano, hrozí. Jeden institut, už zde byl zmiňován, vyčistil ohrožení 3,5 milionů pracovních míst Možná, že jich jenom 200 tisíc, říká nyní komise. Ale já se domnívám, že to by mělo být pro nás příliš mnoho. Nevíme to přesně a proto je důležité jako první krok udělat kompletní analýzu dopadu a mít ji k dispozici. Rád bych ale varoval před jednou věcí. Vy, paní komisařko, jste opět e, uváděla těch 1,38 obchodu s Čínou EU. Když si vezmeme, že ty nadkapacity v Číně neustále rostou a tlačí na ten vývozní trh, tak se nemůžeme spokojit s tímto číslem, musíme jednat preventivně. My v Evropském parlamentu nechceme rozhodovat na úkor pracovních míst EU. Tento parlament by spíše měl učinit jakousi nabídku. A sice status tržní ekonomiky může existovat pouze tehdy, pokud budou i kruce účinná eh, ochrana opatření proti dumpingu. Jenom tak, jinak nebudeme moci říci návrhu ano. Děkuji vám, pane Bytykofer, za EFDD. Na 1,5 minuty David Borely. Děkuji vám, pane předsedo. 11 prosince tohoto roku Evropská unie musí eh, vyjádřit jasné odůvodněné a trvalé stanovisko týkající se udělení toho statutu tržní ekonomiky Číně. To samozřejmě má právní dopady a také dopady pro zaměstnanost. Další poslanci i já budeme aktivní, abychom se ujali této výzvy, abychom byli transparentnější a efektivnější. Musí to být také něco ve prospěch našich podniků. Potřebujeme dokument, na který je spoleh, který nevychází tak intenzivně z odhadu stejných eh, podniků, které odhodovaly eh, počet ohrožených pracovních míst. Potřebujeme zde zlatečnou iniciativu Evropské komise tak, aby EU zde mohla zastupovat udržitelnou pozici. Parlament žádá po komisi, aby vyjednávali vážně a zohlednila celou ekonomickou váhu EU a vyslala Číně jasný signál. Nesmíme se bát toho dění, které by potenciálně mohlo nastat u VTO. Ani Čína nemá zájem na to jít do konfrontace s Evropou. A za jednu minutu Barbara Kapl za ENF. Děkuji vám, pane předsedo, vážená paní komisařko. Vysoce dotovaná levná ocel, která se přes třetí země zaplavuje Evropskou unii, je spolu zodpovědná za ocelářskou krizi v EU, která vede k přesouvání výroby a nakonec ke ztrátě tisíců pracovních míst. Od roku 2014 komise zahájila 16 15 protidumpingových eh, prostředců, některé z nich se týkají Číny. A čínské a e, tajvanské dovozy valcované ocely byly e, opatřeny 25% dumpingovým clem a nyní Čína žádá k 11.12. tohoto roku přiznání statusu tržní ekonomiky ze strany VTO. Kdyby to bylo automaticky, tak by to znamenalo pro evropské podniky, že by to pro ně bylo těžší usilovat o spravedlné eh, podmínky hospodářské soutěže. A to by bylo eh, velice zničňující pro tyto sektory. Už dnes byla zmíněna různá čísla a opravdu potřebujeme eh, postup všech ekonomik a analýzu dopadu. Děkuji. Bohužel, paní kolegyně, máte maximálně minutu, takže já nemůžu dát více než minutu 15. Nyní nezahřený poslanec. Eh, prosím, máte slovo. Děkuji. Já jsem se chtěla zeptat, co se stane, když budeme vnímáni my jako netržní ekonomika protože oficiálně eh, u energetiky jsou vlastně všechny ceny umělé a pokud jsou ty ceny umělé, tak pak se nemůže hovořit o tržní ekonomice. Třeba Nord Stream, když bude eh, postaven, tak výborně, ale není to žádná, eh, žádné tržních sil, ale rozhodnutí politické. Takže tady jsou zase socialističtí pokrytci, kteří tady sedí a kterým vůbec nezáleží na lidí, na lidech. Záleží jim pouze na velkém kapitálu. Ano, myslím vás, eh, socialisty. A chci se zeptat, pane, co se stane, když se příští rok Čína rozhodne, anebo třeba letos na Vánoce, eh, že každému eh, dítěti dá dárek ve výši 100 eur. Bude to ochrana dětí před levnými dovozy? Děkuji Pan Daniel Kaspar, jedená minuta a půl. Vážený pane předsedo, pro naši frakci je důležitá jedna věc. My chceme, aby naši podnikatele a také naši průmyslové obory byly chráněny proti dumpingovým cenám Číny. My žádáme komisi, aby nás seznámila se všemi dopady, co můžeme v této souvislosti očekávat, neboť my chceme mít v ruce účinný nástroj. My máme sociální tržní hospodářství, ale my máme problémy proto, protože Čína není tržní hospodářstvím protože na jedné straně nefunguje efektivně, za což můžeme být pouze vděční, ale tato neúčinnost vede také k tomu, že neustále eh, se převálcovávají různé průmyslové sektory. Za druhé, si také přeji, abychom si vzpomněli na to, že v roce 2000 eh, jsme již o tom hovořili. To bylo krátce před před vstupem Číny do VTO. Tenkrát byla položena ústní otázka e, výboru ITRE a kolegyně Mann tenkrát hovořila o tom, že se musí ustanovení VTO dodržovat. A já také apeluji na naše kolegy v Číně, aby i tato součást dohody byla realizována. Děkuji vám, pane kolego Kaspary, a nyní paní kolegyně Moska. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve chci zdůraznit, že já a naše frakce je ráda, že se tato debata eh, koná, protože my jsme se snažili o uskutečnění této diskuse již dlouhou dobu. Nám jde o to, aby Čína nedostala tento status bez jakýchkoliv diskusí. V poslední době jsme viděli, že kolegium komisařů se hodla rozhodnout pozitivně, ale my potřebujeme také hodnocení dopadů a je také třeba a zkoumat různé alternativy, nesmíme se omezit pouze na údaje, které máme dnes k dispozici. Jsou ve vzduchu ještě určité otazníky. V těchto měsících musí být rozhodnuta důležitá otázka, na kterou jsme měli již 15 času, ale eh, my přiznáváme, že přiznání statusu tržního hospodářství je velice nebezpečná věc protože my musíme zabránit především zkreslení trhu a v současné době, jestliže se zruší antidumpingový systém a tento eh, rozhodnutí padne, pak to bude nebezpečné. My potřebujeme spravedlivou konkurenci. Děkuji vám, paní Moska, a nyní Daniel Doten. Děkuji. Já jsem z West Midlands a to je jediná část eh, Spojeného království, kde máme plusový výsledek obchodování s Čínou. Eh, samozřejmě dotace v Číně existují. Hraje vlá vláda v Číně zásadní roli? Na obě otázky je odpověď ano. Jak to změníme? Změníme to tak, že se s Čínou budeme chovat jako se s všemi ostatními. Prostě budou, eh, budeme si muset umyslet, eh, domyslet, jaké kroky eh, budou pro Čínu dobré a jak zajistit, aby fungovaly podle našich pravidel. To je samozřejmě důležité, ale máme také vlastní opatření, vlastní povinnosti oblasti. Eh, musíme eh, se chovat podle parametrů VTO, jít cestou dohody o obchodu a jít cestou dlouhodobého eh, snažení se o dohodu o... Musíme ovšem také věřit ve VTO a ve svobodný trh samotní. My a teď na řadě je, je res, ne. E, toto není pouze citlivá otázka, je to zároveň otázka zcela zásadní pro naše hospodářství, pro náš e, průmysl, pro výzkum, pro e, Eh, patenty, to je rozhodnutí, které se nemůže někde uzavírat za uzavřenými dveřmi. Je třeba otevřené rozpravy, výzvy jsou obrovské a nic nemůže přijít automaticky. Takže otázkou je, zdali Čína splňuje kritéria eh, tržní ekonomiky. Je evidentní, že tomu tak není a všichni to tady víme. A pokud Čína neprovede ty zásadní reformy, eh, pokud konkurence nebude skutečně naprosto rovná. Pokud tady nebudou rovné podmínky pro všechny, tak je pro mě nelegitimní uvažovat o tom, že by Čína měla statut tržní ekonomiky. Děkuji a teď na jednu minutu Earl of Dartmouth. Čína chce mít tento statut tržní ekonomiky. Už teď je to největší eh, vývozce zboží do mm, Evropské unie. Mimochodem, eh, vývozy Číny eh, v smyslu zboží do unie jsou mnohem větší, než co dělá celé Spojené království, aniž by, bylo, aniž by byla členským státem. Provádí neustále dumpingové dovozy otce Izraele na eh, unijní trhy, na trh eh, Spojeného království v těch oblastech, kde jsme na tom nejhůře. Celý průmysl je eh, ohrožen. Pokud by samotné Spojené království mělo možnost provést antidumpingová opatření proti Číně, bylo by to něco jiného, ale my jsme se této možnosti vzdali. Bylo by to také jiné pro West Midlands a e, podle e, Evropského Policy Institute, e, tak statut tržní ekonomiky pro Čínu by znamenal obrovskou ztrátu pracovních míst v Evropě. Takže jasné je, jak je třeba se chovat. Je tady modrá karta, jste ochoten na ní odpovědět? Opravdu si myslíte, když jste si vyslechl naše konzervativní poslance, myslíte si, že opravdu, kdybychom byli mimo rámec EU, že bychom uvalili na Čínu antidumpingová cla? Já musím říct, že si vysoce eh, vážím pana kolegy Martina, ale pokud chce říct, eh, že tady vlastně eh, jsme naprosto slebí, že se vůbec nesnažíme o dodržování, zajišťování nějakých zájmů, tak já naprosto souhlasím. Souhlasím s tím, že britské zájmy nejsou chráněny. Tak to byla jasná odpověď. A teď na e, dvě a půl minuty e, pan kolega Schauthauser. E, paní komisařko, znáte Havanskou chartu, nevím, jestli je tomu tak. Každopádně tato charta byla podepsána v roce 1948 z iniciativy OSN, aby po válce se e, promýšlel obchod v mírovém prostředí, aby se stanovily, e, stanovila pravidla obchodní e, ve smyslu zachování a prosazování míru. To znamená, je třeba Eh, aby byla pravidla jasná. Eh, přebytky některých znamenají deficit jiných. Eh, rovné pracovní možnosti, schválení státem opatření, která by mohla být proti jeho svrchovanosti, dotace v některých případech a zákaz dumpingu. Je zcela jasné, že dnes Čína nepředstavuje zemi s tržní ekonomikou. Ochrání se provádí voluntaristickou politiku rozvoje sebe samotné a možná, že se tak úplně nezajímá o zájmy ostatních. My musíme s Čínou vytvořit rovný spravedlivý obchod. Tento rovný spravedlivý obchod eh, musí eh, najít eh, zase zpátky ty základní premisy havanské charty je třeba toto učinit pro Evropskou unii. Musíme najít novou, eh, nový základ pro rovný dlouhodobě udržitelný obchod s Čínou. A to se musí eh, provádět v rámci OSN a ne v rámci VTO. Děkuji. Děkuji vám. A teď na minutu a půl eh, Salvatore Čiku. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové. Všichni souhlasíme s tím, že Čína, i když učinila obrovský pokrok, především eh, ve svých závazcích vůči VTO, ještě musí vyřešit značné eh, problémy. Otázku transparentnosti, otázku diskriminace vůči cizincům, otázku eh, velice silné intervence a ingerence, otázku duševního vlastnictví a jeho ochrany a tak dále a tak podobně. Takže si klademe zásadní otázku. Můžeme dnes Číně přešknout statut tržní ekonomiky 15 let poté, co země vstoupila do VTO. E, v takovémto případě by Čína mohla způsobit skutečnou krizi e, v oblasti zaměstnanosti u nás. Bylo by tady mnohem méně záruk 30-50 méně záruk. To by bylo naprosto zničující. Takže co chceme, jsou jasné záruky. Chceme samozřejmě otevření v obchodních vztazích s Čínou, ale prioritou ve strategii Evropské komise musí být udržení zaměstnaní pro naše občany udržení pracovních míst a zároveň vytváření i míst nových. Takže takovýto automatický přístup si nemůžeme dovolit. Nemůžeme jít cestou parciálních eh, eh, kroků, musíme mít globální studii dopadu, musíme se podívat realitě tváří v tvář, je třeba zhodnotit věci v oblasti justice, eh, pravidel, každopádně musíme jednat odpovědně. Pan Boštěnáru na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Vážená paní komisařko, téma, o kterém dnes diskutujeme, je opravdu velice citlivé téma a je důležité pochopit, v čem ten problém spočívá a jaké dopady by ten či onen postoj měl. Plná spolupráce mezi komisí a parlamentu je opravdu zásadní a nezbytnou podmínkou. Vztahy EU a Číny z politického a ekonomického hlediska jsou nesmírně důležité pro obě strany. Ale podobně je tomu také s otázkou konkurence schopnosti evropského hospodářství a průmyslu. Zmiňoval jsem spolupráci komise a parlamentu proto, že to je jenom komise, její expertíza a výsledky analýzy dopadů, které mohou umožnit parlamentu co nejlépe vyhodnotit, který přístup by zde byl nejvhodnější. Měli bychom se vyvarovat ekonomické Eh, a hospodářské konfrontační války s Čínou, ale na druhou stranu je také nezbytné, aby byla eh, využita všechna opatření tak, aby zde nebyly žádné dramatické dopady na evropský průmysl a zaměstnanost. To znamená tedy nové nástroje pro ochranu obchodování. Děkuji a nyní Bas Builder na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Přiznání statutu tržní ekonomiky Číně, a to už zde zaznělo, má velké dopady, protože je zde riziko ztráty celé řady pracovních míst. To znamená, že nemůžeme zde to přiznat automaticky. A proto je dobře, že komise analyzuje přístupy USA, Kanady a Austrálie a využije k tomu, aby e, nastolila vlastní postup. Postupné uznávání statutu jednotlivým odvětvím, které kritéria splnit by, byla jedna možnost. Dále by Čína mohla udělat určité ústupky, například sebeomezení exportu a lepší podmínky pro evropské podniky výměnou za ten statut. A také Čína musí držet to, co VTO slíbila, když tam vstupovala. Komisaři, prosím, nesklamte naše zaměstnavatele i zaměstnance. A já vám plně důvěřuji v této otázce. Děkuji a Nyní na jednu minutu paní Charanzová pane předsedající vážená paní komisařko jak jistě víte um, otázka možného udělení statutu tržní ekonomiky číně se skloňuje ve všech pádech v mnoha členských státech včetně české republiky. Eh, jak jste sama uvedla není to jen právní otázka je to otázka která bude mít ekonomické dopady a proto jsem ráda že tomu věnujete patřičnou pozornost. Eh, informace o některých dopadech které jste zveřejnila v minulém týdnu a které budete prezentovat ministrům obchodu jsou důležitým vstupem do této debaty ale jistě víte že ostatní asociace pracují s jinými čísly proto si myslím že by bylo dobré vnést více světla do této debaty a předložit možná hlubší dopadovou studii obecně v tomto ohledu vidím jako naprosto stěžejní zpracovat a předložit plán co může evropská unie dělat v okamžiku kdy by čína statut tržní ekonomiky případně obdržela a jakými nástroji efektivními nástroji bychom v takovém případě mohli chránit problematická odvětví která budou čelit neférové konkurenci. děkuji vám. Helmer, minutu. Pane předsedo, Čína by neměla dostat statut tržní ekonomiky v tuto chvíli. V Číně e, nejsou zdroje e, rozdělovány podle tržních e, filozofie. Tržní principy tam nic nerozhodují, vše rozhoduje pětiletý plán. A statut tržní ekonomiky by činil ještě obtížnější boj proti dumpingu ocel, ocelářské oblasti. Já tady vidím, pane předsedo, paralely s energetickou politikou Evropské unie, která je intruzivní. Tady se zase nerozděluje podle trhu. Trh, eh, ceny jsou eh, porušovány různými eh, režimy emisí a různými systémy dotací. Takže možná, pane předsedo, bychom neměli diskutovat o Číně, spíš bychom možná měli diskutovat o tom, zdali Evropská unie jako taková si zaslouží statut tržní ekonomiky. Děkuji vám. A teď pan kolega Frank Prust. Pane komisaři, eh, paní komisařko, eh, pane předsedo, náš problém jsou naše výpočetní metody v oblasti antidumpingu a ne statut tržní ekonomiky. Je skutečně zásadní, aby tak eh, důležité téma záviselo na výkladu věty v, jednom pří, v jedné příloze protokolu jiné instituce. Je to skutečně seriózní přístup? Ne. Potřebujeme k tomu přistoupit politicky. Čína je partner a navíc přítel. Je třeba mu jako takovému eh, všechno eh, smět říkat. Pokud eh, Čína neuznává našich pět kritérií pro tržní ekonomiku, tak ona to odmítá. Když hovoříme o dumpingu, odpoví zase protiopatřeními. Eh, nebo případnou obchodní válkou. Eh, bohužel víme, jak to dopadlo s fotovoltaickými panely. Eh, Čína zakázala dovoz francouzského vínu, vína a rozdělila největší obchodní pravom, sílu ve světě. Solidarita je naší sílou. Musíme si to uvědomit, uvědomit vytvořit pakt solidarity, abychom se vyvarovali rozdělení. Další fond Solidarity pro naše podniky, které by byly oběťmi případných eh, protiopatření ze strany Číny. A za, eh, za třetí je třeba, abychom tady měli společnou opravdovou metodu. Eh, takže jednoduše ty věci to nejde. Nemůžeme říkat ne, ale musíme říkat ne informovaně. A skutečně bych rád, kdybychom hovořili s Číňany rovně. Další je kolega Leinen na jednu minutu. Paní komisařko Malstremová, mezi nic neděláním a automatikou musí existovat třetí cesta tak, aby vznikly eh, spravedlivé eh, hospodářské vztahy mezi EU a Čínou. A já se ptám, která je tato třetí cesta. To se ptá také evropské hospodářství, protože například ocelářství je ohroženo nekalými konkurenčními vztahy a vaše číslo, které jste jmenovala ve výši 1,3 procenta zní velice nevinně. To znamená, že my potřebujeme opravdu nástroj na obranu proti nekalé hospodářské soutěži. Vy říkáte, že výpočetní metoda se musí změnit. To nemohou být ceny v Číně, které jsou netransparentní. Vy nám musíte nabídnout rovnocenný nástroj nástroj k tomu, co máme dnes, který také může působit v rámci VTU. Občané chtějí, aby je EU chránila. A nyní na minutu a půl pan Jaroslav Valenca. Obrané aktivity po celém světě ukazují, že Čína není plnohodnotným členem VTO a my musíme trvat na to, aby Čína plnila naše kritéria. My musíme mít nadále v ruce antidumpikové možnosti, tak abychom chránili ocelářství a další průmyslová odvětví. Čínské hospodářství může také ohrožovat jiné obory, které musíme chránit. Poskytnout eh, status tržního hospodářství Číně by eh, nám neumožňovalo čelit eh, tomuto zkreslenému konkurenčnímu prostředí. My bychom již nemohli dále eh, fungovat v této oblasti. Já se domnívám, že Evropská komise musí zadat analýzu dopadu a musí také koordinovat svou součinnost s ostatními hospodářskými subjekty, tak aby se vytvořily rovné podmínky pro evropský hospodářský sektor. Děkuji vám. A je tady modrá karta, eh, hodláte na ní odpovědět? Pan Kovenmeke. Mikrofon, prosím. Když si koupím čínské auto za 20 tisíc a ne za 40 tisíc, tak mi zbyde ještě 20 tisíc Eh, eur, které mohu použít na nákup evropského zboží. Někde něco získáme, někde prohrajeme. A jestliže budeme prodávat auto, potom eh, Číňané získají eura a potom oni si o nás mohou také kupovat zboží. Čím levněji to koupíme, o to pro nás lépe. Pan, vy již jste hovořil, pane Korvenike, já jsem vám dal ještě nyní slovo eh, eh, na modrou kartu, ale vy jste nepoložil otázku a bylo to vaše druhé vystoupení. Můžete prosím reagovat, prosím. Ano, to je přesně to, co jsem chtěl říci to nebyla otázka na mě a my všichni víme, že náš kolega je velkým podporovatelem zničení Evropské unie a on nevede konstruktivní dialog s ostatními kolegy. Now, for one minute, Maria Arena. Merci. Merci. Euh, E, děkuji. Jak už řekli kolegyně a kolegové, jsme proti automatickému přišknutí e, statutu tržní ekonomiky Číně, protože ona není takovou ekonomikou a je třeba to říct, když někteří říkají, že e, to je vlastně jedno. Čína není tržní ekonomikou a pak antidumpingová opatření. Další věc je, že my nemůžeme jít cestou nějakých oborových řešení. Hodně se hovoří o ocelářství, ale to není jediný sektor, eh, který je ohrožen tím agresivním působením Číny. Rovněž nechceme jít eh, cestou nějakých specifických zájmů konkrétních členských států, chceme výkonné nástroje, ne žádné ochranářství, ale ochranu proti agresivní a eh, nekalé postupu Číny. Děkuji výborně a teď Fanden Kamp. Pane předsedo, já vám velice děkuji a děkuji paní komisařce za ten pečlivý postup a za informace, které jsme dnes večer obdrželi. Jako člen delegace EU Čína a člen výboru pro mezinárodní obchod, ale také jako nizozemec se opravdu velmi zajímám o tuto problematiku a myslím si, že se všichni shodneme na tom, že pro dobrý rozvoj světového hospodářství by bylo rozumné, kdyby se Čína rozvinula ve skutečnou tržní ekonomiku. Máme zde dohody z VTO, máme těch pět doplňujících kritérií EU. Ale když Čína nebude spolupracovat, tak my od našich voličů a občanů nemůžeme požadovat, aby dumping slunečních panelů a ocely byl nyní akceptován. Přeji komisařce mnoho úspěchů s pečlivou analýzou a doufám, že vše dobře dopadne, i když mám své pochyby. Děkuji vám. A dalším řečníkem je Joachim Šuster. Vážený pane předsedo, Volný obchod je užitečný pro zapojené státy pouze pokud jsou zajištěny rovné podmínky hospodářské soutěže a to právě nyní Čína negarantuje. To vidíme u dumpingové praxe v oblasti dovozu ocely. Celá řada výrobců v Evropě a eh, pracovních míst je v ohrožení a hrozí zde významné ekonomické spory. Když Čína dostane status tržní ekonomiku, bude pro EU mnohem složitější proti takovýmto postupům postupovat. Je evidentní, že Čína není tržní ekonomikou a je zde jenom málo známek o tom, že by Čína byla ochotná zásadně změnit praxi státních dotací pro svoji ekonomiku. Že spíš svědčuje tomu, že tak bude postupovat i nadále. Nejde o otázku, zda ano či ne protekcionismu, ale jde o spravedlivé podmínky hospodářské soutěže. To je výzva pro Čínu i pro EU ukázat, jak hodlá reagovat na dumping. A paní komisařko, jsem trochu zklamán, že jste ani dnes v podstatě neřekla nic moc konkrétního o tom, co vlastně komise hodlá dělat. Děkuji. Děkuji a nyní Kristofer Fjellner na jednu minutu. Děkuji. Já jsem eh, tak dlouho neviděl podporu zelených a levice socialistů, sociálním demokratům a tržní ekonomice, jim ideálům. Ale toto není otázka, zda Čína je nebo není tržní ekonomikou. Jde o to, zda my budeme respektovat členství Číny ve VTO nebo ne. A zda největší ekonomika světa bude respektovat obchodní pravidla. A bavíme se o tom, co to znamená pro pracovní místa. Ale co je zajímavé, komise se k těmto otázkám vůbec nevyjadřuje ve své revizi antidumpingových opatření Eh, a teď už je za pět minut 12 a najednou tedy něco podnikáme. A je zde návrh tedy respektovat pravidla, která nelze vlastně pořádně implementovat. No tak přeji nám hodně štěstí. Děkuji. A nyní na jednu minutu Emanuel Morel. Děkuji, pane předsedo. Jak to řekl náš kolega David eh, Martin, eh, tady asi něco v nepořádku. My víme 15 let eh, o tomto problému a najednou se to všechno musí vyřešit ze dne na den. To je jeden problém. A za druhé jsme v podstatě v tomhle jedn, za jedno. Oni nejsou tržní ekonomikou. Čína to ani nepředstírá. Skutečnou otázkou je to, co se vlastně nabízí jako otázka pro nás. Jakou Evropu chceme? Chceme Evropu, která by byla strategická, chceme Evropu, která by se chránila, chceme Evropu, která by byla imaginativní a někdo je dost naivní. Myslí si, že tržní ekonomika jako přisknutý statut Číně bude znamenat, že Čína se začne chovat úplně jinak. Přece nechceme být obecným bláznem na této planetě. Čína se musí naučit zmodernizovat své e, nástroje. Musíme udělat studii o dopadech. Ale je tady jedna věc a vy jste, paní komisařko, jistě pochopila, co si myslíme. Pro nás se vůbec nemůže jednat o to, že bychom dnes v Číně tento statut dali. Děkuji a e, kolega, kolegyně Nigel je teď na řadě. Děkujeme. Víme, že toto rozhodnutí už na sebe e, čeká 15 let. 15 let je Čína v VTO, ale naše národní vlády se vůbec nezabývaly nějakými ochrannými nástroji. Nikdo tady nenaznačuje, že by Čína byla tržní ekonomikou. Tak o co tady vlastně jde? E, moji voliči jsou hodně lidé pracující v ocelářství otroctví, či pr- oni tam bývali, eh, pracovali, kdyby to bylo možné. Eh, já si myslím, že nástroje, které máme, eh, jsou nedostatečné, abychom Číňany zastavili. Zastavíme svou vlastní výrobu. Roky trváme, roky čekáme na to, až vlády odsouhlasí ta opatření. Británie vede blokující menšinu v, rad- v radě a čtí ministři tady prolévají krokodýlí eh, slzy a z druhé strany si s Číňany domlouvají výnosné smlouvy a blokují přijetí nástrojů, které by zabránili nejhoršímu. A to je přesně to, čemu se teď musíme věnovat. Děkuji. Je tady otázka eh, od kolegyně, od kolegy. Ano, prosím. Děkuji. Já bych se eh, chtěla zeptat, zdali moje kolegyně ze severovýchodu eh, souhlasí s tím, že eh, Británii je zrovna toto region, který vyváží do Číny nejvíc. A tady si myslím, že být v Unii je pravděpodobně součást problému a ne řešení. A pak je tady e, otázka toho, že do pěti největších vývozních položek e, do Číny patří právě zbytkový kov ze strany e, Británie. Děkuji za tyto otázky, Donatane. Já si myslím, že Unie je součástí řešení vzhledem k situaci v ocelářství a domnívám se, že návrhy kolem kruhové ekonomiky přesměrování cílů u e, kovu jsou právě klíčem k e, nastavení nových možností pro ten potenciál, který kovoprůmysl ještě u nás má. Takže já si myslím, že celkově Unie může udělat hodně, ale před, e, potřebujeme spravedlivý obchod a také spravedlivou obhajobu. Karolína Hermens-Heinz, prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, vážená paní komisařko. My jsme všichni zajisté přesvědčeni o tom, že by bylo předčasné, kdyby Čína získala status tržní ekonomiky, neboť plní pouze jedno kritérium z pěti. A také si dovedeme představit, jaké dopady by toto měly na průmyslové sektory, které jsou v současné době chráněny Eh, antidopingovými cly. Především by se to týkalo také pivovarnictví, eh, keramického průmyslu a také ocelářského průmyslu. Tam všude jsou ohrožena pracovní místa. Nesmíme se nechat zaplavit eh, levnými produkty. My chceme spravedlivé obchodní podmínky mezi oběma faktory. My pokud chceme tuto situaci ustát, tak musíme se chovat rozumně. Děkuji vám a jako poslední řečnice je to paní Fernandez. Paní komisařko, pane předsedo, nyní Tady máme co dělat s jednou skutečností. My víme, že Čína není tržním eh, hospodářstvím, neboť jsou také ceny dotovány, provádí se intervence a dumping. To je otázka těžkého ekonomického kalibru. My jsme všichni pod tlakem čínských zástupců, ale komise by se neměla podvolovat Samozřejmě obchodní politika se nesmí stát eh, jenom naší loutkou, ale Čína neplní pravidla a předpisy. Provádí se dumping a tím pádem by v budoucnosti došlo k dalšímu dumpingu a k ohrožení milionu rodin. To je například v keramickém průmyslu, kde pracuje v mém regionu 7 tisíc lidí, kteří budou vystaveni velkému nebezpečí je důležité zpracovat analýzu dopadu a nesmí se provádět pouze jednostranná politika. A nyní Catch the Eye. První bude paní Michala Šojdrova předsedo kolegyně a kolegové já myslím že paní komisařka si mohla vyslechnout tady v té debatě že má velkou podporu v tom aby následující roční období evropská komise využila a připravila opatření která ochrání evropský trh před dumpingovým jednáním číny. co mě ale velmi překvapuje je ta situace která zde byla konstatována. paní komisařka řekla jasně v číně není tržní hospodářství a přitom se jak se zde jeví nedá zabránit tomu aby do roka byla čína uznána za zemi která má tržní hospodářství a to jen proto že zde uplynulo patnáctileté období. a já se tedy ptám k čemu bylo stanoveno toto patnáctileté období eh, když eh, nemuselo být vlastně k ničemu využito. paní komisařko myslím že je nutné ochránit evropský trh eh, myslím že všichni vnímáme sociální dopady případů ale myslím že je třeba využít i další právní nástroje k tomu aby tato absurdní situace nenastala. máte naši plnou podporu. je kolegyně bilbao. pane předsedo. Paní komisařko, Čína není tržní ekonomikou. Ať už jde o pracovní podmínky, pracovně právní vztahy, dotace, kterým se těší některé obory, e, to samozřejmě e, znamená, že tady existuje dumping, který velmi ohrožuje Baskicko a další ocelářské e, oblasti v Evropě a pracující mají e, ohroženou budoucnost. Takže my doufáme, že Evropa využije nástrojů, které má k dispozici proto, aby ochránila e, svůj e, průmysl. Čína si musí uvědomit, že je třeba se posunout a obhajovat určitý tržní a sociální model je třeba myslet i na sociální dimenzi celé této záležitosti. Čína, způsobem, jakým vyrábí, jak postupuje, to je prostě nepřijatelné. A teď tedy eh, catch the a ještě, pan Kapoto. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Tato rozprava je první příležitostí pro Evropský parlament, aby diskutoval o této otázce s Evropskou komisí. Evropská komise musí jít cestou eh, hloubkové studie dopadů a ta musí být provedena co nejdříve, abychom si opravdu uvědomili, oč tady jde pro evropskou ekonomiku a eh, jak eh, zajistit, aby ty jak, jak se chovat v případě, že by protidumpingová opatření byla zneutralizována. Všechny zúčastněné strany musí mít možnost přispět. Zítra se, sejde, se sejdou ministři obchodu a Evropská komise poslala notu e, členským státům v tom smyslu, že je tady 250 milionů e, pracovních míst e, ohroženo v případě, že by Čína dostala ten statut tržní ekonomiky. Nevím, jak komise k tomuto číslu dospěla. Každopádně je zapotřebí tady upozornit Čínu na to, že musí splnit kritéria, která jsme jim stanovili. Děkuji, paní předsedkyně. Diskuze o statutu e, tržní ekonomiky Číny je velmi propojena s tím, co můžeme Eh, jak se můžeme chovat k čínskému zboží, abychom ochránili eh, evropský ocelářský průmysl a další odvětví. Spíš než diskutovat, zda Čína je či není tržní ekonomikou, bychom měli hovořit o eh, proměně evropského průmyslu v čínský průmysl. Měli bychom si uvědomit, co se odehrává v oblasti pracovního práva například. Eh, konkrétně eh, přístav Pireus byl eh, vlastně prodán Číňanům, zatímco měl zůstat pod veřejnou kontrolou, ale byla to trojka a cizinci, kteří nám to vnutili. Vnutili nám, abychom tento přístav věnovali Číňanům. Číňané si zakoupili tento přístav, přístav a navíc poměrně levně. Děkuji. Pan Takula je další na minutu. <clears throat> arvoisa puhemies niin kuin tässä keskustelussa on käynyt Děkuji, paní předsedající. Jak již jsme slyšeli v této diskusi, Čína není tržní ekonomikou a my diskutujeme o tom, zdali jí tento status můžeme přidělit. Já si toto nemyslím a to souvisí s tím, že bychom nejdříve měli podporovat Čínu v jejím vývoji na cestě k demokracii, která bude také respektovat lidská práva a ekologii. Ale dumping, zvláště v ocelářském průmyslu, je obrovský problém a my bychom měli především zabezpečit to, aby Čína začala respektovat společné hodnoty, a ubírala se na tržní ekonomice. Je třeba mít společná etická obchodní práva, která bude také Čína respektovat. A já doufám, že takto se bude Čína vyvíjet, ale v současné době tomu tak není. Děkuji, paní předsedající, paní komisařko. Při Eh, eh, ocelářském průmyslu bychom mohli přijít o mnoho tisíc pracovních příležitostí ve Walesu a to by byla obrovská rána pro celou ekonomiku. My, naše strana, předkládáme konstruktivní návrhy na zachranu ocelářství ve Walesu, ale to nepůjde rychle. My toto musíme také dělat eh, s ruku v ruce s tím, že budou uvalována cla na e, dovozy ocely z Číny. A já vím, že netrpí pouze Wales, ale i jiné země. Status tržní ekonomiky by nám neumožňoval uvalovat tarify na čínskou ocel a právě proto jsem proti tomuto statusu. Na závěr paní Begin paní předsedkyně, paní komisařko. V minulosti jsme žádali eh, právě o provedení studie o dopadech eh, abychom se mohli rozhodnout, zdali ano či ne, dát Číně statut tržní ekonomiky. Ale já jsem se opravdu eh, nemohla představit, že ty výsledky budou takto zpolitizovány. spolitizovány. Hovoříte o 250 Eh, tisících eh, ztracených příležitostích a eh, jiní zase hovoří o milionech ztracených pracovních míst. To jsou dost rozporuplné údaje a zatím je tady málo vývozu z Číny, které jsou předmětem dumpingu, ale když se podíváme, eh, jak by se ta situace mohla vyvinout, tak je to docela hrozivé. Navíc jste ani nevzala v úvahu ehm, to, že by Čína ten statut nedostala. Jenom se snažíte představit ty informace tak, aby to bylo přijatelné. Takže jaké jsou skutečné zájmy a úmysly Evropské komise? Eh, paní má slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Děkuji za tuto rozpravu. My jsme vyslechli vaše sdělení nesmírně pečlivě a Evropská komise si dobře uvědomuje složitost eh, všech aspektů eh, tohoto problému a to, jak významný problém je tato záležitost pro řadu odvětví. A stávající nedostatky čínské ekonomiky války a zhoršující se situace v Číně e, to vše činí ještě problematičtějším. E, společně s dalšími kolegy v komisi se e, snažíme s Čínou navázat hlubší dialog o všech těchto otázkách tak, aby Čína nám nemohla pořád vrhat ten, ty levné Eh, eh, sobě ocele na náš trh. My vítáme tuto rozpravu i nadále se budeme zabývat všemi aspekty právními, ekonomickými, sociálními. Samozřejmě připravujeme eh, studii o dopadech, která bude zahrnovat i další odvětví a půjde hloub Eh, vy jste hovořili o milionech a milionech pracovních míst, nicméně to není vědecky podložené, eh, protože kromě toho, eh, že dejme tomu, by celý náš obchod s Čínou byl předmětem antidumpingové politiky, tak je třeba si uvědomit, že to je pouze 1,4 celkového objemu obchodu. Musíme najít rovnováhu mezi ochranou našeho průmyslu proti nefer praktikám eh, Číny a zároveň zajistit maximální pracovní místa v Evropě a přitom dodržovat i naše eh, právní mezinárodní závazky a zajišťovat eh, svobodný volný obchod, který je v našem zájmu. Takže tato rozprava bude i nadále pokračovat a parlament bude průběžně informovat. Děkuji paní předsedkyně, děkuji.